jako abychom měli udržitelnou produkci, kterou si bude moci spotřebitel dovolit koupit pouze, tak to můžeme pokročit. Děkuji. Thank you, Ms. Well, that... Děkujeme, paní Delange, a tím jsme dokončili tento bod našeho dnešního programu. Rád bych všem poděkovala, nyní se dostáváme. Samozřejmě, že nás čekají další oblasti a nyní to budou jednominutové projevy. Prvním je pan Iturgas Agula. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, dámy a pánové. Rád bych hovořil o tom, že lid na Kubě samozřejmě chce rovněž vidět velikou změnu, chce bojovat proti, proti všem problémů v této zemi a snaží se o nastolení změn. Ovšem samozřejmě, že tato změna bohužel ještě je velice daleko, i když je zakotvena v srdcích všech Kubánců. Omlouváme se. Pan předseda prosí, abyste začal ještě jednou. Ano, samozřejmě, ovšem prosím, abych měl dodatečný čas. Samozřejmě, budete mi, a nyní vás ještě poprosíme, abyste hovořil trochu pomaleji. Vážení poslanci, poslankyně Evropského parlamentu, Osado Paja, který je držitelem Sacharovy ceny našeho parlamentu, nás požádal to, abychom hovořili o eh, životě na Kubě, o tom, že tito lidé chtějí, eh, chtějí překonat problémy, chtějí zahájit proces usmíření, tak, aby došlo k pokroku na Kubě. Všechny tyto změny, po kterých volá kubánský lid, jsou už eh, přítomny ovšem pouze v srdcích Kubánců. Musíme eh, rovněž respektovat eh, občanská demokratická práva těchto občanů, aby se došlo k nastolení všech svobod, svoboda cestování, svoboda shromažďování, politického života, ekonomického života v této zemi. Změny jsou samozřejmě zapotřeby, ovšem tyto svobody na Kubě zatím ještě nejsou nastoleny. Dochází k pronásledování, dochází k uvěznění mnoha lidí právě z důvodu boje za tyto svobody. Měli bychom bychom prokázat solidaritu s kubánským lidem a právě proto bychom chtěli tímto směrem orientovat i naše evropské politiky a i když kubánská Vláda se snaží o nastolení některých změn, ještě pořád je zde mnoho práce, mnoho lidí, kteří bojují za všechny tyto mírové změny, různé iniciativy. Voláme potom, abyste podpořili všechny tyto naše iniciativy, tak abychom podpořili společnou pozici, společné stanovisko Evropské unie. Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní paní Flašíková Bejová, jedna minuta. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Ochrana lidských práv, respektování rozmanitosti mezi lidmi a všechny ostatní záležitosti jsou nesmírně důležité v demokratické společnosti, tak jako boj proti násilí. Pokud vysoce postavený člověk, který je přirozeně respektován ve svých projevech, neakceptuje tyto principy, dokonce obrací tyto principy na že, tak může podpořit právě agresivní chování ve společnosti. Pokud předseda vlády členského státu Evropské unie na veřejném schromáždění povídá vtipy o Hitlerovi, jeho svěrstvech a dává je do pozitivního kontextu, tak musíme odsoudit takové chování, protože pokud bychom tak neučinili, tak by to mohlo vést ke společenské akceptaci tohoto chování. Proto chci, aby Silvio Berlusconi zvážil tyto hloupé vtipy nejenom Hitlerovi, ale rovněž hloupá doporučení pro mladé e, ženy, které jsou možná důsledkem ztráty jeho soudnosti nebo e, nedostatku reš, eh, respektu vůči ženám. Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda, paní Alfano. Máte slovo, jedna minuta. Vážený pane předsedo, děkuji za slovo. Italské deníky publikovali dokument, publikovali články o bývalém mafiánovi eh, z Palerma a hovoří o tom, že se Silviem Berlusconi spolupracovali že dokonce mají podobnou mentalitu mafiánského charakteru právě z tohoto důvodu nejsme schopni eh, zjistit pravdu o, o vraždě Falcónyho v 90. letech. Neustále dochází k útoku mafiánů eh, na naši společnost eh, a tato situace znamená, že, to, že situace v Itálii je opravdu šílená. Pan Vasalo, který byl zavražděn komorou, v nedávné době. Eh, rovněž i tato záležitost vyvolává obrovské obavy. Evropa nesmí, mm, se nesmí otáčet zády k tomu, co se děje v Itálii, na Sicílii, v ostatních částech Itálie. Eh, Děkujeme. Pan Tromopulos, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Víte, jak je zeleň důležitá i pro městský prostor a potřebujeme podle vědců asi 10 metrů čtverečních na každého obyvatele. Bohužel velká řecká města se dusí, protože jsou pouze na 33% tohoto limitu, takže je třeba urgentně vytvořit ve městech zeleň. Existuje jedno velmi jednoduché řešení, což je mít veřejné prostory, které by byly osazené, stromy, můžou to být třeba bývalá, bývalé kasárny, které jsou teď prázdné, nebo oblast okolo Atenského letiště. Na straně 28 memoranda řecké vlády se říká mimo jiné to, že je třeba využívat eh, že je třeba tady snižovat deficit různými způsoby, ale já myslím, že když bychom takovýmto způsobem využili prostory, bylo by to určitě lepší pro celkové prostředí. Eh, vůbec všechny evropské politiky v této oblasti zatím jsou pouze na papíře. Takže se ptám, evropské instituce, a bohužel teď pan předseda přerušil. Please. Nyní pan Čarnecký. Tonci. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, polské veřejné mínění eh, je znepokojeno pokud jde o vyšetřování havárie letadla polského prezidenta ve Smolensku. Ruská strana nepřevádí dokumenty do Polska, dochází ke spoždění a zjevně hraje o čas. To je nepřijatelné. Domnívám se, že bychom měli zveřejnit, otevřít vyšetřování pro mezinárodní eh, komunitu, tak aby se eh, mohly zapojit mezinárodní instituce, Evropský parlament, aby mohl zrychlit eh, vyšetřování a zatlačit na ruskou stranu, protože se obávám, že bez mezinárodního tlaku, bez tlaku Evropského parlamentu a celé Evropské unie tato záležitost nebude nikdy řádně prošetřena. Žádám tedy o solidaritu Evropského parlamentu. Děkuji. Nyní pan Ferreira na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Eh, víme, že došlo k finanční krizi, finančním spekulacím a tak dále a ke změnám na finančních eh, trzích a víme, že situace je stále poměrně mm, chaotická. Krize bude pokračovat eh, základní nástroje, které se používaly bankovním systémem dříve, se používaly nadále, včetně pochybných půjček, pochybných eh, hypoték, daňové ráje budou pokračovat také dále, takže ty sliby, které zazněly, byly v zásadě plané. Situace bude pokračovat navzdory obrovské eh, obrovskému sociálnímu mm, násilí a eh, odporu eh, občanů proti bankovnímu sektoru, který způsobil finanční krizi. A toto znepokojení se šíří celou Evropskou unii, lidé mm, trpí stále více, přitom se snaží protestovat eh, proti tomuto sociálnímu úpadku. Děkuji nyní pan Batten, který je prvním politikem Eh, v historii, který eh, na sobě má své stranické barvy. Pane předsedo, zdá se, že Niklek, eh, vicepremiér, oznámí rozhodnutí v souladu s rozhodnutím Evropského soudního dvora, které se týká věznic jejího veličenstva. Zdá se, že bude burglar or thief to have the vote rather than a murderer, rapist or paedophile. Že pouze někteří vězni budou moci hlasovat, že ti, kteří porušili zákon, by ale měli mít možnost zvolit si své zákonodárce. Já se domnívám jménem své strany, eh, že bychom podobné zákony diskriminující eh, hlasující volební právo měli mm, zakázat. Samozřejmě, že záleží na tom, kdo tu stranu povede. Dalším řečníkem je pan Molcer. Jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Já bych tady chtěl poukázat na přeshraniční charakter eh, regionu eh, Alp a jaderského regionu, protože tam se odráží rozmanitost Evropy, kulturní a jazyková a překonávají se tam rozdíly. Například eh, Korutanská skupina už dlouho pracuje na eh, smíření mezi Němci, německou menšinou a slovinskem a také za to dostala příslušné ocenění. Ovšem, je nepříjemné, když před eh, referendem o eh, hraniční dohodě eh, s Chorvatskem se tvrdí, že Rakousko vzalo Slovinsku část tohoto krutanského území, ale to bylo tenkrát právoplatně rozhodnuto v referendu. Kromě toho to byla, to byla zcela vza, řádně podepsána dohoda. Takže takto postupovat eh, je podle našeho názoru opravdu eh, negativní. Děkuji. Thank you very much. Mr. has the floor. Děkujeme, pan Nikol. Děkujeme a dalším řečníkem je pan Nikolasku. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Rád bych pohovořil o problému, který je pro Rumunsko nesmírně důležitý. Je to problém, který mají všechny země Evropské unie a který představuje opravdu závažnou záležitost, který tato situace ohrožuje malé a středně velké podniky, především pokud jde o toto krizové období. Národní rada pro tyto podniky se domnívá, že od 8 do 10 těchto podniků, které získaly evropské fondy, nejsou schopni pokračovat v určitých projektech, protože nemohou pokryt dodatečné finanční prostředky. Já si myslím, že je to opravdu veliká škoda, protože Evropská unie a členské státy by měly společně identifikovat všechny možné další možnosti podpory malých a středně velkých podniků, protože 70 veškeré pracovní síly Evropské unie představuje právě pracovní sílu, která pochází z těchto podniků. Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda. Paní Tyka má slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Ráda bych pohovořila o tom, že budeme ehm, realizovat ehm, revizi v poločase našeho eh, rámce až do roku 2013, který by měl předložit konkrétní záležitosti a návrhy, jak překonat evropskou krizi. Eh, evropskou krizi. Máme zde Lisabonskou smlouvu, máme zde eh, strategii Evropské unie pro, 20, pro rok 2020 a to vše představuje další možnosti, pokud jde o finanční perspektivy, finanční výhledy a její hodnocení v poločase. Proto byla velice ráda, aby Evropská komise mm, jednala opravdu opravdu proaktivně, tak aby operativní programy a operační programy a zároveň v rámcové programy, strategické programy byly rovněž revidovány, protože stávající krize by mohla rovněž přinést určité změny, pokud jde o rozpočtovou politiku, tak abychom měli k dispozici dostatečné finanční zdroje pro prioritní oblasti, ale samozřejmě, že potřebujeme i solidaritu, efektivitu v oblasti energetických zdrojů, v oblasti dopravy, infrastruktury, zemědělství a samozřejmě i venkovských oblastí. To vše by mělo znamenat prioritní oblasti, tak abychom zvýšili možnost zaměstnanosti v těchto regionech. Děkujeme. Nyní paní Parvanová. Děkuji, pane předsedo, já bych chtěla poukázat na případ eh, zásadního porušení lidských práv, ke kterému došlo v Bulharsku. Maru Almakusi je student v farmaceutie a byl eh, zadržen 7.6. v Sofii ve svém domově a byl obviněn z účasti na podvodu. Nicméně dva svědkové uvádějí, že v té době byl Mario doma a šel nakoupit do místního supermarketu, což je nahráno na kamerovém zařízení. Nicméně Přesto byl zadržován 70 dní eh, ve vazbě a policie ho během té doby neseznámila se záznamem na kameře a s výpovědí svědků. Já se domnívám, že to je bezprecedentní porušení lidských práv, které se stává rutinní praxí v Bulharsku. Domnívám se, že eh, podobná vazba není oprávněná a myslím si, že je třeba zavést eh, na ministerstvu vnitra větší průhlednost. Děkuji, paní Gres. Monsieur le président, cela fait... Pane předsedo, je to 70 dní, když 30 eh, lidí v Chile eh, drží hladovku za dodržování práva přístupu k půdě. Evropský parlament už se vyslovil pro mezinárodní dohody v tomto duchu. Místní populace musí mít přístup eh, ke své půdě, ke svému území, eh, které obývá po celá staletí. opatření, která byla přijata, jsou nepřiměřená eh, k napučské populaci, která ovšem v Chile představuje 5% veškeré populace. Aby eh, tedy tato populace eh, nebyla odsouzena k životu bez zdrojů a bez půdy, musí se jim dostat jejich práv. Také zde v Evropském parlamentu musíme, tak jako na půdě OSN a dalších mezinárodních fórech, bojovat za to, aby práva domorodých populací byla zachovávána. Co, pane předsedo, chcete udělat pro to, aby se tak stalo? Děkuji. Děkuji. Pan Portáš má slovo. Děkuji, pane předsedo. Před dvěma lety víme, že zkrachovali Lehman Brothers a to nastartovalo krizi na burzách po celém světě a také sociální krizi, která stále má dopad zejména na chudou populaci v Evropské unii i jinde. Podíváme-li se na to, k čemu došlo. Evropská unie zareagovala eh, rychle a byla velice tvrdá v programech střídmosti, které se implementovaly, ale ve všech ostatních oblastech to bylo naprosto nulové, pokud jde o opatření sociální spravedlnosti. Tento týden tento parlament bude přijímat eh, soubor opatření, které se budou týkat dohledu nad finančním systémem a finančními produkty. Myslím, že je na čase, aby i banky uplatňovaly příslušná pravidla, pokud jde o své kapitálové rezervy. A také musíme zavést pravidla pro to, aby eh, banky nespekulovaly přes příliš. Tato opatření ovšem e, jsou odkládána příliš dlouho a opatření, která se navrhují, nejsou adekvátní. Takže je velice důležité, abychom 29. září proti tomu protestovali. Děkuji, pan Bakalis tady není, takže slovo má paní Morvaj. Köszönöm szépen, kedves képviselőtársaim, el tudják-e képzelni, hogy van a... Děkuji za slovo. Vážení kolegové, milé kolegyně, jistě Víte, že dochází k tomu, že mnoho lidí jsou oběti eh, především domácího násilí, sexuálního násilí, fyzického násilí, morálního útlaku. Ehm, to každý den, to znamená opravdu, lidé trpí různými formami tohoto násilí, dále to násilí páchané na ženách, násilí eh, mezi páry, manželi a tak dále. Je zde eh, skupina žen, která se na mě obrátila právě v tomto ohledu a požádala mě o pomoc v, v Maďarsku, v mé zemi. Bohužel tyto skupiny žen ne, mm, se netěší dostatečné podpoře. Kdykoliv se obrátí na policii, tak jim tvrdí, že jde o domácí vnitřní záležitosti, jejich rodinné záležitosti a že nemohou udělat opravdu nic, aby jim pomohli, protože by mohli přijít o děti a tak dále které by poté skončily v různých institucích. Právě proto bych ráda požádala poslance, poslankyně Evropského parlamentu, aby podpořili tento náš boj a abychom zorganizovali mm, schůzku, kde bychom mohli vyslechnout právě problémy těchto žen a vyslechnout si jejich eh, názory a nápady v tomto ohledu. Děkuji. Dalším řečníkem je pan Pěčela, jedna minuta. Děkuji vám, pane předsedo. Ještě jednou eh, letní požáry na eh, Madejře v Portugalsku, které zasáhly majetek soukromých osob eh, a samozřejmě byly velikou hrozbou pro místní obyvatelstvo. Je tomu tak skoro každé léto. V tuto chvíli došlo k zhruba devíti tisícům eh, různých požárů, což je vůbec nejvíce eh, od roku 2006. Eh, je třeba proto hledat nějaké řešení, řádné programy a efektivní boj s požáry. Kromě toho je třeba poskytnout podporu obyvatelstvu, které by mohlo být požáry dotčeno. V srpnu Opět došlo na Madejře ke krizi, k obrovským potížím, které jsem už naznačil. Pro lidi bude nesmírně obtížné eh, znovu eh, postavit eh, své životy na nohy. Děkuji, nyní pan Kelly. Nerad tady musíme před vámi dnes mluvit o ekonomickém vývoji v Irsku, ve své domovině Evropské banky eh, nasadily dnes eh, úrok 6,5%. Je to vůbec nejdražší, nejvyšší úrok, eh, který můžeme v tuto chvíli vysledovat. Lidé se ptají, jakým způsobem se s ním vypořádat a odpověď, odpovědí je zášť, nebo důvodem je zášť Eh, nedávno eh, jsme tady říkali, že by bylo potřeba uzavřít angloirskou eh, banku. Banka totiž testovala riziko pro celé Irsko. Stálo nás to nejdříve 2 miliardy, pak 5, 10 miliard a nakonec možná zjistíme, že nás to bude stát třeba 30 miliard. Irové jsou tvrdí a přežijeme to, ale myslím si, že potřebujeme politickou stabilitu, eh, potřebujeme zákrok Evropské mm, centrální banky. Děkuji. No, Děkuji. Slovo má pan Kačin. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Tento víkend ve Slovinsku došlo k velikým záplavám kvůli silným dešťům, což také způsobilo veliké škody. Došlo k přelití eh, řek a vlastně to byla více než stoletá voda a mnoho, a mnoho obětí. Byli to lidé často, kteří se utopili v autech v Lublani. Více než 1200 bytů je stále zatopeno. Doprava a městská infrastruktura je stále tvrdě zasažena. My jsme malá země, ale ty dopady tady mohou být srovnatelné s tím, k čemu došlo v některých středoevropských zemích na začátku roku. Já jsem se o to chtěl s vámi podělit, protože si myslím, že v Evropském parlamentu budeme muset se s tím také nějak vypořádat. Děkuji. Děkuji za to, že jste nás na to upozornil. Dalším řečníkem je pan Sodegard. Děkuji, pane předsedo. Od našeho posledního zasedání více než 50 kurdů mužů v Kurdistánu přišlo o svou svobodu. A proč? Protože napsali otevřený dopis tehdejšímu dánskému premiérovi. Tak to ta situace je, tak absurdní je v zemi, která se chce stát členskou zemí EU, kdy eh, tedy se nemůžete ani obrátit na eh, nějakého zástupce, na starostu a tak dále. 151 Kurdů před, stoupí před soud 18.10., včetně starosty eh, Madakaru a člověka, který je zároveň místo předsedou Turecké organizace pro lidská práva a eh, nakonec může být odsouzen k doživotnímu trestu. Takže já bych byl proto, aby Evropský parlament něco udělal, aby aspoň poslal pozorovatele k těmto soudním procesům. Děkuji, paní Záborská. Pan předseda, Pane předsedo, pane komisaři, vážení kolegové, deportace Romů z Francie jsou projevem bezradnosti, jako například nařízení vyhánějící bezdomovce z centrem měst. Pod nálepkou Romové je to jen další tvář problému extrémní chudoby a sociálního vyčlenování. Ti, kteří žijí v podmínkách extrémní chudoby, potřebují solidaritu a pomoc. Matky s dětmi, staří, nemocní, izolované komunity. Lidé, kteří se ocitli v těžké životní situaci, že si už nedokážou pomoci sami. Nejde tady pouze o peníze, musíme se začít začít chovat jakožto společenství, kterému záleží na všech těchto lidech, na dobru každého z nich. Proto bychom měli hledat způsoby, jak zapojit do pomoci sociálně odkázaným skupinám co nejvíce dobrovolníků. Hlede, usilujeme o to, jak dobrovolníkům zlehčit eh, využívání stávajících finančních eh, prostředků, jinak se stále budeme točit v začarovaném kruhu. Děkuji. Děkuji. Nyní paní Blingovičute na jednu minutu. Děkuji vám, pane předsedo, vážení kolegové. Když parlament v mé zemi zamítl legislativní pozměňovací návrhy, které zakazují eh, násilí na dětech, včetně tělesných trestů, znovu ukázal, že naše dnešní společnost je dominována netolerancí k názorům nejmladších a nejslabších a také neochotou uvědomit si význam práv dětí. Také to ukázalo, že opět nutně potřebujeme řešit eh, otázku ochrany dětských práv. Bohužel většina lidí eh, v mé zemi si myslí, že pohlavkování je určitým druhem kulturního dědictví a účinnou výchovnou metodou. Já s tím nesouhlasím, naprosto nesouhlasím, myslím si, že to je zcela nepodložené. násilí poškozuje děti fyzicky i duševně a brání jejich zdravému rozvoji. Děti jsou nejzranitelnější skupinou v naší společnosti, proto vyzývám radu a komisi, aby zpřísnili opatření v boji eh, s násilím na dětech, vytvořením závazných norem ve všech členských státech. Také bychom měli spolupracovat se členskými státy a předcházet eh, násilí na dětech. Děkuji. No. Já děkuji vám. Nyní pan Quinto Blidas. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε μια πρωτοβουλία που πολύ... že bychom měli věnovat jedné iniciativě, o které sice víme, ovšem, která by si zasloužila mnohem více pozornosti. Jde o určitý modelový, modelovou formu mladých lidí, kteří se snaží vytvářet své, nebo kteří se snaží scházet zde v, ve Štrasburku v rámci určité Rady Evropy pro mládež. Myslím si, že je velice důležité, abychom podpořili mladé lidi, kteří se zajímají právě o proces evropské integrace, o všechny tyto záležitosti, které jsou tak důležité i pro nás. Ehm, budeme mít k dispozici zprávu právě tohoto mládežnického schromáždění a byl bych opravdu rád, abychom tomu věnovali pozornost. Myslím si, že by bylo dobré, abychom podpořili tuto iniciativu, která je důležitá i pro celou naši budoucnost celé Evropy. Děkujeme, pan Melo. Sr. Presidente, a decisão recente do Conselho. Vážený pane předsedo, Rozhodnutí Evropské rady otevřít naše trhy pro textilní výrobky, například z Pakistánu, jiných azijských zemí sebou nese určité následky. Mm, bude to mít za následek zavírání našich podniků, propouštění našich zaměstnanců. Mm, textilní průmysl je samozřejmě stejně důležitý pro naš, náš portugalský průmysl, stejně jako například automobilový průmysl pro Německo. A najednou zde od, mm, otvíráme hospodářskou soutěž, která umožňuje vstup právě pakistánské, pakistánských odvětví na naše trhy. Nemůžeme s nimi samozřejmě soutěžit, protože náklady na práci jsou tam mnohem nižší, dokonce eh, dochází k zaměstnávání dětí, čili opravdu jde o nekalou eh, hospodářskou soutěž v tomto odvětví. musí postupovat velice opatrně a já bych rád procestoval proti tomuto rozhodnutí. Myslím si, že Evropský parlament by měl věnovat pozornost této obrovské problematické záležitosti a zahájit rozpravu v tomto ohledu. Děkuji. Pan Kutaš má slovo. Děkuji za slovo vážený pane předsedo. Nesmíme zapomínat na to, že dochází k určitým omezováním různým mm, balíčkům, dochází samozřejmě mm, ekonomickým balíčkům, dochází samozřejmě k stávkám v mm, odborářů ve Francii, v Rumunsku. Vidíme velikou nespokojenost na straně našich pracujících a to vše si myslím, tyto nepokoje ještě porostou v následujících měsících. Proto by naším cílem samozřejmě měla by být, měl by být samozřejmě ekonomický růst. Ovšem to je spojeno i s tvorbou pracovních míst, protože odpovědnost za překonání krize to je naše společná odpovědnost a v Evropě bychom měli nalézt solidaritu, společnou solidaritu. Proto si myslím, že bychom měli podpořit právě ty členské státy, které mají největší problémy s překonáním krize, tak abychom zamezili rozkolu nebo obrovským rozdílům, propasti mezi jednotlivými členskými státy a abychom zmírnili především sociální dopad krize. Děkujeme. Paní Fažon. Máte slovo? Děkuji za slovo pane předsedo. Dámy a pánové, jsem nesmírně rozhorčena, jsem nesmírně zklamána, jsem nesmírně smutná. To neříkám pouze já, ovšem říkají to rovněž všichni Slovenci, jakmile se dozvěděli, jakým způsobem budou rozděleny nejvyšší a rozdělena nejvyšší místa, nejvyšší nominace. Nejenom proto, že Slovensko z těchto nominací vypadlo, ale protože 29 nejvýše postavených míst mm, připadlo kandidátům ze čtyř největších zemí. Myslím si, že ambice eh, v nových členských zemích jsou ještě větší než starých členských zemí. Dokonce mm, ovšem vidíme, že eh, i v našich institucích, stávajících institucích, nejvyšší místa mm, většinou zastávají představitelé eh, starých, takzvaných starých členských států. Je to špatná politika, protože se nenaslouchá rozhodnutí a potřebám malých členských a nových členských států. Myslím si, že není čas pro to, abychom um, přistoupili k nějakým rozkolům, měli bychom stát sjednoceni a měli bychom hovořit jedním hlasem, to znamená všech 27 zemí. Děkujeme. Eh, pan Mato. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, budeme eh, diskutovat eh, o smlouvách Evropské unie s třetími státy. Chci poukázat na, smlu- na smlouvy, které máme a potíže, které máme s Kolumbií, pokud jde o mm, obchod. Ale jsou tady problémy, které přetrvávají i v obchodu s banány s Marokem, nepouze s Kolumbií. Chystá se nový eh, režim pro eh, marocké mm, banány, který podle mě bude naprosto eh, bude nesmírně negativní pro mm, Kanárské ostrovy, Andalusy a další španělské regiony. Neměli bychom měnit smlouvy, které jsou uspokojivé a nahrazovat je novými režimy, které nejsou tak, tak vhodné. Proto žádám komisi, aby chránila naše zemědělství a naše farmáře to žádným způsobem. Děkuji a nyní předávám slovo paní Plam. Děkuji, pane předsedo. Je třeba respektovat práva i ve státní správě v Rumunsku. V roce 2009 byli nahraženi, nahraženi někteří prefekti v Rumunsku. V rozhodnutí pro jejich jmenování bylo uvedeno, eh, že eh, je třeba jmenovat někoho nového, protože tito lidé tam byli pouze dočasně, jenom do vyhlášení veřejného eh, řízení. Potom toto výběrové řízení bylo zveřejněno, výsledky byly potom oznámeny v říjnu 2009. Vláda by měla učinit vše proto, aby byly Eh, nebo měl udělat všechno pro to, aby byli jmenováni kandidáti veřejně včas, ale nestalo se tak, takže chci říct, že rumunská vláda tady zneužívá svoje právo a chci, aby rumunská vláda respektovala právní stát a respektovala normální postupy ve státní správě. Děkuji, pan Piuk. Děkuji, pane předsedo. Jedním z prvních úspěchů společné zahraniční politiky je to, že eh, Evropská diplomatická služba brzy začne fungovat, ale už méně radostné je to, že princip regionální rovnováhy se bohužel neuplatňuje. Aspoň ne v okamžiku nominací eh, ze 30 šéfů misí pouze čtyři mají být z nových členských států, což je nepřijatelné, protože Eh, tady je třeba se orientovat zejména podle profesních kvalit, nikoli podle eh, státní příslušnosti. Musíme ale tady mít zároveň přístup eh, na, zá, na základě proporčnosti a proto bychom chtěli, aby paní Eštnová opravdu aplikovala přiměřenost při jmenování šéfů zahraničních misí a dalších vysokých úředníků protože jinak si myslím, že není možné, aby eh, to Evropský parlament schválil a schválení nesmí být považováno za pohou formalitu. Děkuji. Pan Marinesku tady není, takže přejdeme k panu Kukanovi. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové a kolegyně. Rozšiřování Evropské unie je i nadále aktuální záležitost očekávané přijetí Islandu a Chorvatska jako členy EU bude pozbuzením pro všechny ty, kteří dále podporují proces rozšiřování a mají zájemného pokračování. Určitě, určitě také povzbudí země západního Balkánu, a to zejména dnes v situaci hospodářské krize a rostoucí nejistoty v regionu. Nedávné dosáhnutí kompromisu mezi Srbskem a státy EU při přijetí rezoluce valného shromaždění OSN eh, k posudku Mezinárodního soudního dvora ohledně vyhlášení nezávislosti Kosova potvrdilo potenciál EU při řešení ožehavých otázek v regionu. Evropská unie se zavázala že bude stát při dialogu mezi Srbskem a Kosovem. Je třeba si uvědomit, že eh, na úspěšnosti dialogu závisí nejen stabilita v regionu, ale také důvěryhodnost Evropské unie a její zahraniční politiky. Děkuji. Děkuji. Pan Valesa má slovo, prosím. Děkuji za głos. Chciałbym go wykorzystać, żeby potępić birmańską juntę i działającą... Děkuji za slovo. Rád bych pohovořil o barmské chuntě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 Staření pan předseda, pane Válso, moc se omlouváme, ovšem problém je v tom, že jsme ztratili anglické tlumočení, takže se omlouváme, poprosíme vás, abyste začali ještě jednou. Please carry on. Would you like me to uh, start over from the beginning? Please. Čili mám začít ještě jednou, ano, moc se omlouváme. Děkuji za głos, chtěl bych go vykonat. Ještě jednou děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Nyní několik slov proti barmské chuntě a komisi voleb, která eh, volební komisi, která eh, zrušila Národní ligu pro demokracii, kterou vede paní Aung San Suu Kyi. Aung San Suu Kyi, která, jak víte, je držitelkou Sacharovy ceny Evropského parlamentu a bojuje za dialog mezi chuntou a opozicí v roce 2000 vedla i jednání o stažení chunty z politického života na Barně, ovšem nepovedlo se jí toho dosáhnout. Volby v listopadu budou prvními volbami po posledních volbách, kdy paní Aung San Suu Kyi, po kterých paní Aung San Suu Kyi Ehm, zůstala v domácím vězení. Měli bychom bojovat proti této vojenské chuntě, proti porušování lidských práv a ehm, aby začaly zastupovat rovněž eh, lidská práva. Děkujeme. Pan Luhan má slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Pokud je o strategii Evropské unie 2020, zdůrazňuje vzdělávání a rozvoj kompetencí Mm, dovednosti, sociální eh, koheze, mm, ovšem podle mého názoru teritoriální koheze právě je zásadní proto, abychom mohli podporovat eh, rozvoj na regionální úrovni, protože každý region by mohl investovat právě do vzdělávání na regionální úrovni, protože v některých regionech právě se nachází určitá konkrétní zaměstnání, které, mm, určité profese, o které přicházíme, protože bohužel se nenachází v, ve vzdělávacích programech na národní úrovni. Ovšem tyto profese jsou nesmírně důležité právě pro lokální oblasti, eh, regionální oblast. Ehm, myslím si, že těmto projektům bychom měli věnovat větší pozornost, měli bychom je podporovat finančními prostředkami, tak abychom podporovali i tyto typy odborného vzdělávání na regionální úrovni. Evropské finanční prostředky by se mohly využívat právě tímto způsobem, abychom o tyto eh, zaměstnání nepřišli. Děkujeme a poslední řečník. Děkuji, pane předsedo. Podle evropského eh, systému pro sledování požáru došlo k obrovským škodám eh, u nás eh, v Portugalsku. Ty škody finanční jsou nedozírné. Samozřejmě, že to má dopad nejenom na hospodáři samotné, ale na celou zemi, na životní prostředí. Je potřeba řešit tyto problémy větší spoluprácí evropských zemí. Vypracování nějakého společného systému všem postupuje velice pomalu, přitom eh, to nemusí být příště Portugalsko, které bude eh, oběti podobných požárů, může to být jiný členský stát, eh, Podívejme se, co udělal parlament od roku 1995, pokud jde o boj s lesními požáry. Například loni v září Tady zazněl v parlamentu eh, návrh týkající se lesních požárů, vzešel z výboru pro zemědělství, nicméně téměř jsme se jimi nezabývali a v podstatě nebyly, alespoň v dočených státech, uvedeny do praxe, takže je potřeba zakrčit více, než propuknou další lesní požáry. Děkuji. Děkujeme a tím jsme dokončili jednominutová vystoupení dalším bodem na našem programu.